Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Prosím, zaujměte svá místa. Please take your seats. We will start in... Prosím, usaďte se. Za 30 vteřin zahájíme zasedání. Ogłaszam wznowienie posiedzenia Parlamentu Europejskiego przerwanego w dniu 8 lipca. Tímto prohlašuji eh, zasedání, které jsme přerušili 8. července za opětovně otevřené. Všechny vás teď vítám po letní pauze. Opět začala naše práce, ale ještě také spoustu práce máme před sebou. Ke sdělením předsedy mám následující. Rád bych vás upozornil na případ Sakine Mohamady Aščanty, která byla v Iránu odsouzena k smrti, k trestu smrti. Soud v Iránu se v současné době tímto případem zabývá a tato žena byla odsouzena ještě